So, dear colleagues, uh, the jury committees. Uh... Vážení kolegové, výbor jury tedy bude pokračovat. Není tady mnoho poslanců a já slovo tedy bez prodlení předám Enrikovi Gaspara. Grazie, raccolgo. la... Děkuji, já apeluji na ten apel, budu velice stručný, zatím jsme si na začátku s touto agendou, tak děkuji za příležitost eh, vlastně podat ty první informace teď výboru. My jsme poskytli stanovisko k agendě, která byla předložena 10. 12. Eh, mm, výborem a my musíme předložit naše stanovisko 17. Eh, listopadu a já doufám, že e, i mm, e, třetího budu schopen předložit návrh, abych mohli diskutovat deadline pro pozměňovací návrhy. Já bych ráda požádala e, tady ti, kteří nemají zájem na toto téma, tak aby odešli. Dobře. Děkuji. A takže 15. prosince, do 15. prosince deadline tak eh, pozměňovacích návrhů a my eh, téma samozřejmě velice zajímavé, eh, je to téma ale složité, které určitě mm, bude inspirovat naše stanovisko a to především nám jde o ty právní aspekty, to znamená v těchto letech EU přijala asi 30 legislativních předpisů a mm, to téma je tak komplikované a mm, tak složité, že e, vůbec si nelze představit nějakou plnohodnotnou harmonizaci ve všech státech. Ale cíl mm, Eh, tedy hm, EU eh, e tedy vyprodukovala eh, tyto návrhy a 18 členských států EU přijali minimální standardy, hm, tak aby mohli a my bychom tedy hm, měli to využít tady v tomto stanovisku. A já jsem byl stručný, tak jak jsem mě požádala a doufám, že to bude kolektivní práce na tomto stanovisku a e, takže e, já jsem do tedy 17. prosím se sem otevřen všem příspěvkům a určitě budeme ještě diskutovat o tomto ve výboru, až budeme mít e, ten návrh. Děkuji. Merci. Děkuji, děkuji pan Buta. Děkuji paní předsedkyně, děkuji zpravodaji za prezentaci. Toto je dost složité téma, eh, protože začínáme už jenom tím právním základem. A já jsem mm, byl pouze na polovině diskuze u posledního bodu, ale my v parlamentu my se snažíme vnucovat členským státům určitý typ chování. A tady bych rád věděl, jak je to s principem subsidiarity, tedy to je velice důležité, aby byli pracující konzultováni, by byli zastoupeni. Já jsem ze země, kde odborové svazy jsou velice dobře zastupovány a zastoupeny jak vy jste řekl, pane zpravodaji, musíme být velice opatrní v tomto, protože to je citlivá věc a musíme, eh, se, musíme především být pečliví vůči principu subsidiarity, který nesmíme porušovat. A na druhé straně nesmíme bránit činnosti malých středních podniků, protože to je páteř naší ekonomiky, není-liž pravda. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo? chce slovo? Ne. Takže dobře. Pane, pane Gasparo, Gasparo, hodně štěstí. Dobře. A dostáváme se k dalšímu bodu, což je veřejný přístup nebo přístup veřejnosti k dokumentům. Paní Hautala, děkuji paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že je pozdě čtvrtek odpoledne, tak budu velice Eh, stručně a zdám se eh, dlouhých řečí, které eh, bych jinak vedla, protože to je téma, které mm, mě velice zajímá. Takže to je stanovisko pro výbor Libe, týká se to aplikace nařízení o přístupu veřejnosti k dokumentům Rady a komise parlamentu, tedy 1048. Mm, tedy takto lidé znají pod tímto kódem. Je to Eh, předpis roku 2001. Spravodaj ve výboru Libe je také členem našeho výboru, tedy spravodajka je to paní Ferrara a já doufám, že budu s ní velice úzce spolupracovat a eh, že eh, uvidíme, jak výbor Jury mm, podle svých nejlepších schopností a možností podpoří tuto zprávu ve výboru Libe. Jenom chci zdůraznit eh, mm, důležitost eh, některých nedávných judikátů Evropského soudního dvora, kde deklaroval, že základní práva je třeba vzít eh, do úvahy velice vážně v každém rozhodnutí EU. A, mm, takže tady máme ještě větší povinnosti Hm, brát tuto odpovědnost vážně, tak aby občané skutečně měli přístup k dokumentům, samozřejmě v mezích eh, předpisu nařízení. A nemůžeme hm, v tom našem stanovisku se vyjadřovat ke všemu, ale já myslím, že by bylo velice vhodné, aby výbor Jury se vyjádřil ke třem základním tématům a potom trochu Mm, aby se zabýval i mm, některými nedávnými rozhodnutími, zdali skutečně jsou v pořádku, v souladu. Za prvé, co mě napadlo, je, že bychom měli připomen, připomenout institucím, jejich, jaká je jejich povinnost, protože Eh, eh, žádný občan nemůže uplatnit toto právo, pokud skutečně eh, ta administrativa nebude řádně všechno archivovat, evidovat, nebude v tom mít pořádek a tak dále. Ale zdá se, že opět tady vzniká nová kategorie dokumentů, které v podstatě nejsou ve veřejných rejstřících, tak jak to nařízení požaduje. A takže musíme apelovat na tu administrativní povinnost vše řádně archivovat, evidovat a tím vlastně eh, jak si eh, eh, potom hm, bude, budou mít občané možnost požadovat přístup k těmto dokumentům. To, teď to zapadá do jiné činnosti, kterou se zabývá výbor, a to je nařízení o hm, správním řízení jeden z navrhovaných článků právě e, zakotvuje tu povinnost vést evidenci. Já bych chtěla, že jde o to správně ty informace organizovat, což je předpoklad pro přístup. Za druhé, musíme se zabývat i některými ústavními aspekty, které na druhé straně i e, posilují právo občanů na přístup k dokumentům. Někdy mm, to omezujeme. Já si myslím, do trochu ve světle diskuzí, které jsme vedli dopoledne s panem Frohštatem, když jsme hovořili o interinstitucionální dohodě o kvalitnější legislativě, better regulation. Musíme se podívat na to, jak mm, náš stávající způsob, jak nakládáme s dokumenty v trialogu a jak to zapadá do toho práva občanů na přístup k dokumentům. Zatím v parlamentu téma číslo jedna je, aby rada eh, parlamentu sdělovala informace. A ta druhá, aby tedy ta druhá zákonodárna eh, složka věděla, co dělá rada. Ale tady jde o hlubší problém, to je právo občanů. A s vaším dovolením zde bych se chtěla tímto právě ve stanovisku zabývat a vyjádřit se k tomu. Za třetí bych chtěla se zabývat eh, těmi nedostatky a selháními institucí při plnění rozhodnutí, která přijímá parlament, eh, která přijal parlament na plenárce a která se týkají zajištění přístupu k dokumentům, je naše povinnost eh, podívat se na to, že to, co jsme požadovali, se implementuje a Mm, to, mm, a to v podstatě zapadá do eh, tohoto stanoviska. Tady jde o aplikaci, eh, realizaci v praxi tohoto nařízení. A potom já se budu zabývat tím, jak orgány parlamentu také reagují na žádosti občanů. Někdy mám takový neblahý pocit, že nevždy děláme, co kážeme. A mm, takže já třeba rozhodnutí předsednictva eh, parlamentu a na to se podívám a podívám se i na stanoviska právní služby a tak eh, já si myslím, že to stanovisko by mělo být eh, syntetické, protože paní Ferrara bude mít širší zprávu a teď ještě poslední věta. Já jsem e, přijala zprávu ve výboru Libe v roce 2014 na stejné téma. A když se podívám na to, co téměř jednomyslně parlament v roce 2011 souhlasil, tak pořád ještě to nebylo uděláno. Děkuji, děkuji paní Hautala. Já nevidím, e, že by někdo měl zájem o slovo. Já myslím, že to, co jsme slyšeli, je vynikající. Dobře. A tady musím říct, že ještě k bodu 20 něco. Pan Krysogonos tady není, ale musím vám říct, že termín pro pozměňovací návrhy je 19. listopadu a je důležité zdůraznit, že pozměňovací návrhy e, budou ke zprávě a ne k tomu memorandu of understanding. Takže pouze můžeme předkládat pozměňovací návrhy ke zprávě, ne k tomu memorandu. A poslední bod naše příští schůze bude v Bruselu 3. prosince. Dopoledne i odpoledne. až do 18.30. Já se připravuju, že zase budu předsedat. Děkuji. A hezký víkend. Will... Thank you. I will disappear now. Okay, thank, thank you so much. Okay.